čtyři lidé nehlasovali. Pět lidí, který, které, kteří nehlasovali. Tohle je jenom kontrola. Takže ještě dva lidé nehlasovali. Kaiser. Indeed. Oh, brilliant. Then there's one person who hasn't. Takže pořád ještě jedna osoba nehlasovala. Hlasování je ukončeno. Takže první hlasování. se týká udělení absol- absolutoria za rok 2012. Je to souhrný rozpočet EU Evropská komise. Na této zprávě jsme pracovali velice usilovně. Máme jeden pozměňovací návrh k odstavci 6. Ptám se, kdo je pro. Proti? Zdržel se? Ještě si to elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. I think it's unanimous. Vím, že to bylo jednohlasně, ale jeden hlas chybí. Někomu nefunguje hlasovací přístroj. Anyway. It's unanimous, right. Ale stejně to bylo tedy jednohlasně. Přijato. A teď ještě schválíme eh, celé to stanovisko, kdo je pro, proti, zdržel se, přijalo, přijato. Zase se to potřebuje ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím. Jednohlasně schváleno. Gratuluji zpravodaji. druhá zpráva dnešního dne je také od pana Garance týká se udělení absolutoria, eh, pokud jde o rozpočet 8., 9. a 10. Evropského rozvojového fondu za finanční rok 2012. nebyl žádný pozměňovací návrh, takže rovnou hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme si to elektronicky. Pro. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednohlasně schváleno. Gratuluji opět panu Garencovi. Další stanovisko, o kterém budeme hlasovat, je moje. na téma úloha vlastnických práv, vlastnictví a vytváření bohatství při snižování chudoby a posilování udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím, eh, promiňte, nejprve tedy o kompromisu A. Kdo je pro, prosím, přihlašte se. Prosím, přihlašte se. Ověříme si to elektronicky. That was very difficult to... Bylo velmi obtížné mm, si to spočítat, takže pojďme elektronicky. You got your voting card? Take your time. okay, the vote. Let us vote. Pojďme hlasovat. Zahajuji. Končím. tak to je evidentní. Are you voting in favor? Well... Vy jste pro? Ano, prošlo. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ještě se někdo zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Budu to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Vyhlasujete pro? V tom případě je schváleno. Pozměňovací návrh 38. To je nový pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. Pozměňovací návrh 39, to je další nový pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 1, pozměňovací návrh 40, kdo je pro, proti, Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? Držel se, budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnu to. Pozměňovací návrh 42. 42. Pozměňovací návrh 42. Pojďme probrat celý blok návrhu, ne, dobře. Takže pozměňovací návrh 42. Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 43. Pro? Proti? Pojďme se to ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 44. Pro. Proti. Vzdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 45. Pro, proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 46 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 47 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh FEM 5. Kdo je pro? Proti. Proti. Zdržel se přijato. Ústní pozměňovací návrh. Číslo 3. Máte to někde vzadu v vašem materiálu, kdo je pro, proti. Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 49. Pro, proti. Budu to se ověřit. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Podměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto, ale musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Končím hlasování. Zdá se, že výsledek je vyrovnaný. Ne, prošlo. Pozměňovací návrh 51, zahajuji. I did say what is open. Já jsem řekl, že zahajuji hlasování, pojďme to tedy udělat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Pojďme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Dámy hlasují ručně. Hlasujete pro. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 54, oddělené hlasování, část 1. Veškerý text s výjimkou slov správně odráží právo na rozvoj, který a tak dále. Takže kdo je pro? Proti? Také to musíme ověřit. Zahajuji. končím. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pojďme se to ověřit. Zahajuji. Končím. Všichni hlasovali. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55. Všichni pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 4. Tak, jak je popsán na konci vašeho materiálu, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. FEM 6. Ne, ten odpadá. Oddělené hlasování, část jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Proto muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Pojďme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Kompromis B. Pan Ponga. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 59. Pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 62. Pro, proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 63. Pro, proti. Zdržel se. Přijato. Podstavec 6, původní text. Budeme hlasovat zvlášť. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Ověříme. Vote is open. All voted. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. Přijato. Kompromis C. budeme o tom hlasovat, takže kompromis C. Všichni pro. Kdo je proti? Pojďme se to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 68, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 69, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 72 budeme hlasovat odděleně. První část, kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Zahajuji. Hlasovali jste všichni? Přijato. Část 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 74, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 78, 77. Kde pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 78. Pro, proti. Zdržel se. Musíme ověřit. Hlasování zájeno, Ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh FEM 7. Ne, pozměňovací návrh 79. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FEM 7. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 5 od zelených. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme. Hlasování zahájeno. Všichni jste hlasovali. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Musíme hlasovat o FEM 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis D, pan Ponga. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Nyní oddělené hlasování, pozměňovací návrh pana Michela 84, část 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Původní odstavec 16. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasování zahájeno, ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh 87. Oddělené hlasování. První část žádá EPP, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se přijato. Část 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Pověříme. Zahajuji hlasování. All voted. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Oddělené hlasování, výbor FAM 10, předloženo zelenými, Část jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že jsme to zamítli. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 88 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Devadesátka. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. FAM dvě Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Tam tři Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ústní návrh sedm od zelených. Pro. Proti Ověříme to? Myslím, že to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tam čtyři. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. FAM 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Bohužel, poznámka mimo mikrofon. Budeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis E. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Pro? proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni? Ano. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis F. Pro. Proti. Myslím, že jsme to schválili. Chcete to ověřit? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A vy jste zapomněli hlasovat. No, to si myslím, že stejně už teď nebude mít žádný dopad, protože jsme to schválili. 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 21. Pro. Proti Zdrželi se. Přijato. Dvacet dva. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jedním hlasem. 23. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 25. Pro Promiňte. Promiňte, zapomněl jsem na sám D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sám C. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Ústní návrh 8, pro, proti, ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Jeden nám chybí. Končím hlasování. Přijato. 26. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkusíme unblock. Dobře. 27 až 33. Můžeme? 30 až teda po 32. Dobře, takže až ke 32. Unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 33. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh celé této zprávy v pozměněné formě hlasujeme nyní kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, ověříme to elektronicky. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Everyone voted? Yes, everyone has <laughs> voted. Good. Takže hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. No, trošku jsem se bál. A nyní teda celé usnesení. Opět to ověříme elektronicky. Kdo je pro? Kdo je pro? Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Dobře, ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, děkuji vám. A úplně poslední hlasování, které nás dneska čeká, je zpráva paní Sargentíny je to podpora rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně úlohy těžařského průmyslu v rozvojových zemích. 25, odstavec 1, hlasujeme nyní. Kdo je pro? Those against. Kdo je proti? Přijato. Chcete hlasovat tam blok? Ne. 26, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Oddělené hlasování na základě požadavku skupiny SAD. Kdo je pro? Kdo je pro první část? Kdo je proti? Držel se? Domnívám se, že byla zamítnuta, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. A výsl... E, hlasování u konce a výsledek je zamítnuto. Část dvě. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Část 3. Kde je pro? proti, držel se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Chcete, abychom to ověřili? Ne. O, voláte po ověření? Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto, alespoň se domnívám. Zamítnut. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Ústní pozměňovací návrh 1 EPP. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? proti, držel se, přijato. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Pozměňovací návrh 37, pr- kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 39. Fiona Hall. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to bylo přijato, ale musíme to ověřit. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Omlouváme se, něco se pokazilo, musíme to zopakovat. Zahajuji hlasování k návrhu 40. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Musíme to ověřit. Hlasování. Prosím. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat, přijato jeden hlas. 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslíme, že byl přijat, přijato jeden hlas. Ústní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat to je pokryto, odpadá, ten byl stažen, takže 47 oddělené hlasování, část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Část 2. Část dvě. Kdo je pro? Máme tady technické připomínky. Co odpadá? Druhá část odpadá, protože byla zamítnuta ta první část. Ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozňovací návrh 49. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 52 byl stažen. Odstavec 24. Dvě oddělená hlasování. Část 1. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Nebo ne? Ověříme to, dobře. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. 14 ku 9. A teď druhá část. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To ověříme. Nezvedáte pořádně ruce, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl o jeden hlas zamítnut. Ústní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je pro? Ústní pozměňovací návrh 4. Ten neodpadá, takže Ústní pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Lépe, když to ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. A návrh byl o jeden hlas zamítnut. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Proti? Myslím, že byl návrh přijat. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A tento návrh byl přijat. 64 odpadá, 65. Kdo je pro? Proti? Raději to opět ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. O jeden hlas byl návrh zamítnut. Pozměňovací... Ne, kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto. Máme to ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Teď pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Zamítnuto. Můžeme hlasovat po blocích až po návrh 74. 67 až 74 an blok až 7 74, 75, ano. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 77. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. A nyní právní ustanovení citations. Až po kompromis 1, včetně úvodních ustanovení, od jedničky až po kompromis 1 unblock, kdo je pro, včetně kompromisu 1, pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Ústní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Ústní Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Držel se, návrh byl přijat. 11. Kdo je pro? Proti? Držel se, přijat. 12. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut o jeden hlas. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? proti. To jsou smíšené signály, musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl o jeden hlas zamítnut. Patnáctka. Kdo je pro? Proti? zdržel se, tak hlasujte. Takže byl přijat pozměňovací návrh 16. Prosím, zvedejte ruce. Kdo je proti? Zdržel se? Vrch byl přijat. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Ústní pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat o jeden hlas. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Tak elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. A teď eh, hlasujeme o celém návrhu zprávy eh, v souladu se změnami. Eh, nejprve zvedejte pořádně ruce, všichni jsou pro, no ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A já blahopřeji paní Sargentini. Děkuji vám. Je to lepší, než to na nakonec protahovat. Dámy a pánové, pojďme pokračovat. Máme před sebou zajímavou výměnu názorů na téma, které jsme zatím nikdy neprobírali na půdě tohoto výboru. Pokud se dobře pamatuju, jde humanitární závazek ozbrojených nestátních subjektů v oblasti ochrany dětí. Naše statečná paní Sargentini eh, povede útok. A navrhne určité novátorské změny politik této oblasti. Čili dávám slovo paní Sargentine. Děkuji zítra. Je Mezinárodní den OSN o boji proti užívání dětských vojáků. A Evropský parlament by chtěl doporučit radě, aby uctila tento den Proto tedy zelení doporučují tomuto výboru, aby přijal stanovisko, které se zabývá úlohou eh, dětí v ozbrojených konfliktech, především pokud jde o ozbrojené nestátní subjekty. Eh, já budu upřímná, budu mluvit o paramilitárních jednotkách v Kongu, v tom, že děti jsou používány jako špioni, jako nosiči, jako vojáci, jsou sexuálně exploatovány a teď jde o to, jak vlastně vstoupit do kontaktu s těmi nestátními subjekty, ozbrojenými i neozbrojenými, a dohodnout se na tom, že z etického hlediska děti v ozbrojených konfliktech používány nebudou. Pokud já to správně chápu, jde o téma, je to, věnuje se mu tedy výhradně a zvlášť ustavená organizace s názvem Geneva Call. Je to organizace, kterou založil kanton Ženeva ve Švýcarsku, pracuje s podporou OSN a snaží se přimět ozbrojené nestátní subjekty k tomu, aby si sedli k jednomu stolu a debatovali o úloze dětí. A my si myslíme, že by bylo důležité, aby Rada ministrů a také Catherine Ashton, vysoká komisařka, se věnovali tomuto procesu a snažili se prosadit tedy postup, který by vedl k tomu, že děti by nebyly zatahovány do ozbrojených konfliktů. To je v podstatě vše, pane předsedo. Děkuji. A nyní kolegové. Pan Kota z Lastra, děkuji, pane předsedo. Mluvím za Norberta, který je stínovým zpravodajem k této věci. A chci říci, že naše skupina samozřejmě eh, také velmi dbá na toto téma. A chci také zdůraznit, že si myslíme, že tato iniciativa je velmi důležitá. Zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN, který by se zabýval eh, úlohou dětí v ozbrojených konfliktech, to je, tedy ustavit takovýhle úřad, to je velmi eh, dobrý nápad. Nám jde také o to, abychom zahájili politický dialog zaměřený na prevenci a ochranu mladistvých a dětí. Proto tedy ve většině bodů souhlasíme se zprávou paní Sargentine. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? Děkuji, já jsem Maria Lenco, pracuji pro Evropskou Komisi v ředitelství pro humanitární pomoc. My vítáme tuto iniciativu, protože dnešní nejčastější formou ozbrojených konfliktů jsou ty národně omezené a proto je důležité i v tomto případě prosazovat dodržování mezinárodního humanitárního práva, a to i ze strany ozbrojených nestátních subjektů. Naše ředitelství již zahájilo celou řadu projektů na toto téma, tedy mezinárodní humanitární právo ve vztahu k dětským bojovníkům. Například podporujeme dva projekty, které se týkají šíření znalostí o mezinárodním humanitárním právu prostřednictvím Červeného kříže a druhou prostřednictvím organizací Geneva Call a ještě jedné. Jde nám o posílení eh, kapacit, které umožní eh, tedy vyškolit všechny složky ozbrojených konfliktů, ať už armádní eh, nebo nestátní ozbrojené složky v například působící již v Iráku a podobně. Zaměřili jsme se také tedy na Sudán. V minulosti jsme podporovali podobný projekt spolu se Swiss Mine Action a Geneva Call podle rozpočtu 2009, kde jsme tedy vlastně přišli s tím, s tou náplní kurzů zaměřených na mezinárodní humanitární právo a tyto pak proběhly v Tajsku, Somálsku, na okupovaném území Palestiny a v dalších státech. Také věnujeme část rozpočtu, konkrétně 198 milionů euro na tyto účely a 144 milionů jsme přispěli UNHCR na toto téma, nicméně eh, celková potřeba financování je daleko větší. Děkuji. Thank, thank you very much indeed. Uh... Děkuji. A já se zeptám paní Sargentini, jestli chce něco říct na závěr k této věci. Budu velmi stručná. Pokud budete mít pocit, že návrh lze ještě eh, zlepšit, nechci slyšet opravy, ale zlepšení. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra pět odpoledne, je to velmi krátká lhuta, je to proto, že jde pouze o doporučení. A já myslím, že Evropský parlament tímto tedy opravdu řádným způsobem uznává důležitost mezinárodního dne boje proti užívání dětských vojáků. A já si myslím, že je velmi důležité tedy apelovat na radu a na a vysokou zástupkyni paní Eštnovou, aby v této věci vyvíjeli úsilí. Děkuji. Jenom jsem chtěla říct si paní Sargentine, že na půdě AFET jsme hlasovali o stanovisko k mučení a hlavním tématem tohoto stanoviska bylo právě mučení dětí. Nikoli tedy pouze mučení, ale eh, také zacházení, které snižuje jejich důstojnost. A v tom stanovisku jsme tedy také zmínili dětské bojovníky a to je tedy dobře, protože teď máme vlastně stanovisko i doporučení, vše je to adresováno komisi a je to vlastně řešeno na úrovni mezinárodních institucí i na té místní a to je vynikající. Um, thank you very much. Děkuji. Yes, um, Judith mentioned it. Um, I'm, I'm supposed to tell you formally that... Čili formálně bych vám měl říci, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 12. v 5 odpoledne a hlasovat se bude 3. března. Děkuji. A nyní půjdeme dál. E, je to pod programu 19, což je také zajímavé. Paní um, uh, kolegové, já bych tu rád přivítal zástupce uh, knihoven bez hranic, kteří se s námi podělí o obrovské bohatství zkušeností, humanitární, poskytování humanitární pomoci ve více než 20 zemích. a je důležité tedy, eh, že to přispívá k té kampani, kterou již vedeme pro, eh, za účelem zvýšení míry četby. A nyní tedy dávám slovo panu Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. My jsme nevládní organizaci, která vznikla v roce 2007. Patrick Bay, náš historik francouzský, ji založil, bohužel eh, dneska mezi námi nemůže být s námi, protože neustále cestuje mezi Evropou a Amerikou, takže se omlouvá. Já jsem členem správní rady naší organizace a v podstatě od samotného počátku pracuji v této organizaci generální ředitel jsem rovněž fungoval. Jestli dovolíte trošku tak několik slov obecně k naší organizaci a poté se podíváme na dva konkrétní projekty, které, um, kterým věnujeme největší pozornost v současné době. Já osobně eh, v podstatě jsem byl velvyslancem Francie na Haiti hned na počátku fungování této organizace. Bylo to právě na Haiti, kde to byly takové mm, dárcovství 20 tisíc knížek, každá stála pouze jedno euro, tenkrát to nabídli Haiti. A to, co mě opravdu zaujalo na této organizaci ve Francii a v mnoha jiných zemí, když darujeme takové země, takové knížky eh, třetí země, tak v podstatě ano, tam darujeme to, co, čeho máme příliš, nějaký přebytek a když se dostanou ovšem tyto knížky na místo, tak zjistíme, že tam není nějaká struktura přijetí tohoto daru, ta efektivita je v podstatě velice relativní takové akce. Ovšem my například, eh, my vždycky máme kontakty s destinatéry, my tam máme odbory, odborníky, máme tam eh, odborníky na práce knihoven a tak dále. My skutečně vycházíme z potřeby Um, příjemce. My opravdu kontaktujeme ty největší knihovny ve Francii, vydavatelství i některých jiných zemí. Máme 300 tisíc knížek, které máme k dispozici, některé zdarma, některé za redukovanou cenu. To nám umožňuje reagovat na potřeby, na potřeby skutečně zacílené, koordinované, tak aby to bylo dárcovství inteligentní, rozumné, aby to mělo smysl. Postupně jsme k těmto původním aktivitám například měli i jiné aktivity, například vzdělávání, vzdělávání knihovníků, řízení této práce a tak dále. Na no Haiti v roce 2010, jak víte, došlo ke zemětřesení, obrovská tragédie, znamenalo to přesidlování, vysidlování, prchlické tábory a tak dále. A my už jsme byli na místě, my už jsme byli na místě a v těchto táborech jsme vytvořili pro mladé lidi, kteří neměli přístup vlastně k ničemu jinému, jsme tam vytvořili knihovny, vytvořili knihovny, získali jsme finanční prostředky, vytvořili jsme taková mini kulturní centra tam v těch stanech, v šíle šílených podmínkách. Ovšem projevil to obrovskou účinnost. Pomohli jsme mnoha dětem na Haiti opětovně zahájit například do různé aktivity, školní aktivity a tak dále. Právě díky těmto knížkám, které jsme měli k dispozici. Na základě těchto zkušeností jsme uvažovali o dalších možných aktivitách, obohatili jsme naši původní, naše původní aktivity. To znamená, že v současné době nejsme pouze nějakou asociací zrušení kulturního charakteru, jsme nevládní organizaci, bojujeme na širším poli, poskytujeme širší informace, možnosti. Naše, kniho, naše knihovny se snaží těm nejohroženějším poskytnout určitý nástroj pochopení světa, protože jsme přesvědčeni o tom, že přístup k informacím, ke kultuře, ke vzdělávání, to jsou základní nástroje pro to, aby se poznesl člověk celé společnosti, abychom dosáhli cílu tisíciletí, nejenom pokud je o vzdělávání například, ale různé cíle v různých jiných doménách, oblastech, zdravotnictví například, ovšem i jiné sektory. My se snažíme obohatit naše aktivity, samozřejmě, že jsme uvažovali o celkovém kontextu eh, naší, naší organizace, naší knihovny. Samozřejmě, že obsah jsme trošku eh, našich aktivit přizpůsobili potřebám nového světa, nových, kni- eh, nových nebo zemích, které potřebuje například i zvýšit Eh, povědomí v oblasti informačních technologií, přizpůsobujeme to potřebám na místě, máme určité cykly, které adaptujeme například různé produkty, pedagogické a tak dále. Jsou to takzvané cykly naši knihovny bez hranic, společně s místními zástupci um, především ve frankofonní oblasti se prosazujeme. Tyto nástroje, tento obsah se netýká pouze studentů, profesorů, vědců, odborníků. Ovšem snažíme se opravdu zahrnout nejširší veřejnost, zdravotní pracovníky, lékaře, právníky, podnikatel, například v zemi, kde není internet nebo kde jsou problémy s digitální technologií, problémy online, offline a tak dále. My prostě přicházíme s nástroj, které umožní pravidelně poskytovat poskytovat takovou podporu, jsme, možný, jsme například umožňujeme nabíjení a tak dále, přesunout se do hlavního města, pokud je tam problematika s nabíjením mm, takových těch mobilních nástrojů a tak dále, tak aby jsme se dostali do těch nejstálnějších regionů v těchto zemích. Ovšem kromě těchto tradičních eh, aktivit, které jsme obohatili, o které jsme obohatili, mm, které jsme obohatili o digitální technologie. My jsme vlastně místem setkání, vytvo, vytváříme určitou možnost vzdělávání, demokratických postojů, povědomí a tak dále. Toto je velice důležité. V Nigeru, mm, kde je veliká chudoba, nebo na Haiti, v Syrii, kde jsou humanitární problémy, ale zároveň přístup k informacím, například i ve Francii. Toto vlastně představujeme, představujeme určitý uh, určitý prostor, kde se můžou lidé učit, kde se můžou setkávat, kde můžou získávat nové informace. To znamená, že to jsou to všechny typy informací na školách, na univerzitách, veřejné knihovny, ale například i různé knihovny mobilního charakteru, mobilní eh, knihovny v nějakých stanech a tak dále, nebo, to, co, nebo řekněme v urgentních situacích možnost knihovny, která je vlastně přesunutelná z jednoho místa na jiné místo a tak dále dále. My bojujeme proti tomu nedostatečné digitalizaci, umožňujeme připojení na internet a tak dále. Kromě těchto všech těchto aktivit, které poskytujeme, my se snažíme jít ještě dál. Posky zúčastňujeme se na ekonomickém rozvoji jednotlivých zemí, ve kterých fungujeme, například tím, že, poskytu, že podporujeme místní eh, knihovnictví, vydavatelství, snažíme se, aby eh, se knížky dostávaly od jednotlivých davatelů do knihoven, aby tam byly exempláře za vše, u všech nových knížek. A zároveň je tam určitě taková ta politika vlastnictví těchto knížek, kterou prosazujeme. Zároveň se snažíme modernizovat finanční způsob, finanční systém, ekonomický systém, ehm, který podporuje kulturní odvětví v jednotlivých zemích v některých zemích, jako je například Kamerun. Naše knihovny bez hranic pomáhají nebo fungují jako mikropodniky nebo pomáhají vzniku mikropodniků v této oblasti. Jak jsem se o tom zmínil, byli jsme, vznikli jsme v roce 2007 v současné době Máme 28 pracovníků, 30, um, 300 dobrovolníků, 1,6 milionů je nás rozpočet, 70% to jsou naše finanční prostředky a 30% eh, je na základě spolupráce s veřejnoprávními institucemi a organizacemi jako například Evropská unie. Dále máme čtyři pracoviště ve Spojených státech, eh, Kanadě, eh, Švýcarsku a Belgii a zároveň díky všem těmto prostředkům věnujeme pozornost eh, například různým naléhavým situacím, věnujeme ehm, z dlouhodobého hlediska se snažíme udržet eh, tyto aktivity ve všech zemích, ve kterých fungují. Děkujeme, Jean Christiane. Dobrý den, dámy a pánové. Christian Konan před chviličkou řekl, evážoli. nám to navrhla již v listopadu 2013 na mezinárodní konferenci naléhavých záležitosti, které se týkají gramotnosti. Hovoříme v podstatě Ideas Box o tomto programu. Ideas Box je to kulturní, je to program, který umožňuje přístup k informacím, eh, s poznatkům, vědomostem, především v takových těch konfliktních částech světa my nejsme humanitární organizací, my v podstatě, jak už o tom hovořil Kristian, chceme spíše fungovat v takovém tom dlouhodobém horizontu. Ovšem my jsme byli na Haiti v tom období um, zemětřesení, požádali nás, abychom reagovali, abychom fungovali v těch táborech a tak dále. Vytvořili jsme knihovny, podstany, právě tam, kde žili mm, vysídlení lidé, mohli se u nás zastavit mladí lidé, dospělí, děti, přístup k informaci jsme tímto umožnili. Ovšem došlo k něčemu, co jsme vlastně neočekávali. Bylo vytvořili jsme takové referenční místo setkávání těchto lidí, kteří najednou žili v takovém normálním prostředí, takovém eh, ochráněném území, humanitárního charakteru. My samozřejmě Save the Children, Red Cross, všechny to humanitární organizace, my známe a oni se na nás obrátili a řekli, to je úžasné to, co děláte, protože my vlastně nejsme schopni někdy prosadit tyto možnosti. My jsme si ani neuvědomili, jakým způsobem pomáháme z tohoto humanitárního hlediska. V podstatě eh, je to nesmírně humanitární akt, možnost setkávání se, vzdělávání, vyměny informací a tak dále. V podstatě to, ty humanitární akce trošku um, zapomínají na to, že člověk potřebuje i tyto aktivity. Čili na základě těchto zkušeností jsme přišli jako mezinárodní kampani The Urgency of Reading, naléhavost čtení, kde se snažíme právě prosazovat všechny tyto záležitosti, možnost kulturních poznatků, vědomosti a tak dále v různých naléhavých kritických mm, momentech ve světě, jak už jsme se o tom před chvíličkou zmínili. A na základě této mezinárodní kampaně jsme si položili otázku, jak budeme reagovat na všechny tyto výzvy. Máme zde vysoký výbor pro um, uprchlíky. Filip Star je designer, který eh, nám pomohl vytvořit eh, právě toto logo pro um, up, v těchto situacích pro uprchlíky. Můžete se podívat, jak to vypadá. V podstatě na tomto malém prostoru máme celou knihovnu, kulturní středisko, multimediální středisko, které umožňuje přístup na internet, satelitům, jsou zde tablety propojené a tak dále. Máme zde knížky 250 více než pět tisíc elektronických knížek, které zde máme zde mm, možnost promítání filmů, mnoho různých nástrojů, které umožňují podpořit kreativitu pro, na tomto maličkém prostoru pro lidi, kteří se cítí jaksi ztraceni. Jak to vypadá asi celý tento prostor? To, co je velice důležité, je ta modularita. Modularita to znamená rozložení na jednotlivé moduly tohoto nástroje a ta možnost vytvořit takový prostor normality, normálu v situacích, kde lidé všechno ztratili, o všechno přišli. Abych vám to trošku přiblížil, tak velice stručně, jak to vypadá v současné době a kam směřujeme, ty první Ideas Box eh, na pilotní projekty v Burundi a Rwandě jsme měli vytvořeny a do budoucna čekáme v létě eh, tohoto roku, mm, že eh, to rozšíříme na Jordánsko a Libanon. To, co je zajímavé pro nás, pro všechny, já vidím, že nás tlačí čas, asi zřejmě mi ukazuje pan předseda, abych to zrychlil, ano, takže já to zrychlím a abych teda, jak no, nás to, kolik to asi stojí, protože mnoho se hovoří o tom, že ty základní potřeby jsou nejdůležitější a všechno ostatní přijde až poté. Ovšem my vlastně, když se podíváme na tyto možnosti, na jednoho uživatele je to 15 dolarů na beneficienta, což je nesmírně efektivní, bych řekl, z nákladové stránky, pokud je o ten přístup k informacím, ke vzdělávání a tak dále. To skutečně, toto je například u veřejných eh, knihoven by to bylo, byla mnohem vyšší částka. Čili to, co je pro nás důležité. Pro nás je důležité si uvědomit, že to jsou populace, které e, jsou v šílené situaci, nemají možnost přístupu k informacím, nemají možnost těch klasických kanálů, psychosociální rozložení těchto společností, traumata, ztráta základních referenčních bodů a tak dále, obrovské problémy v oblasti vzdělávání, čili my podporujeme to, aby tato knihovna takovým ležérním způsobem e, na základě infrastruktury dlouhodobého charakteru by mohla hrát takovou roli takového nástroje, to znamená mezi, ro, mezi ekonomickým rozvojem a těmi naléhavými situacemi to právě bráníme v tomto konceptu Idea Box, eh, například v Syrii, v Jordánsku, v Libanonu, na Haiti, na Filipínách, eh, ve Středoafrické republice. My právě chceme hrát takové to kontinuum, takovou tu, takovou, mm, takové to propojení mezi naléhavostí dané situace a dlouhodobým rozvojem. Děkujeme. Já vám velice děkuji. Budeme mít tedy ještě 10 minut. Eh, můžeme mít tedy diskusi na toto téma. Kdo se hlásí o slovo? Máte prosím minutu, pane předsedo. Velice rychle. Děkuji, já jsem vůbec neměl ponětí o tom, že něco takového existuje. To je nesmírně zajímavé. Jedna otázka. 80 5 lidí, kteří mají problémy s, s rakem, se nachází v rozvojových zemích. Jistě víme, ano, nedostatečné zdravotní podmínky a tak dále. Samozřejmě, že je mnohem jednodušší mít takové problémy, řekněme, v, v Africe než v Evropě. Zohlednili jste to nějak v této úžasné iniciativě, která je opravdu úžasná, ovšem zvážili jste i tuto problematiku těchto zrakově postižených? Ano? Promiňte, pan předseda chce vzít víc otázek najednou? Oui, j'ai, Paní de Kaiser, ano, mně tato iniciativa připadá úžasná. Úžasná, myslím si, že je to skvělé. Vidím zde například i fotografii Stefana Hesela, který byl jedním z mých velice blízkých eh, přátel. Vůbec mě nepřekvapuje, že jsem ho našla v těchto vašich složkách informacích. Jedna otázka. Já jsem navštívila Syrii a viděla jsem, že UNICEF má zastoupení v Damašku. Veliký problém Syrie je ten, že je tam mnoho vnitřně vysílených lidí, mezi nimi tři miliony dětí, které, které již poslední tři roky vůbec nechodí do školy. Vy jste se zmínil o Syrii, hovořil jste o uprchlíci, hovořil jste o Jordánsku, o Libanonu. Jak se tam chcete dostat? Prostřednictvím mezinárodních organizací? které jsou na místě. Myslím, že je tam asi 19 mezinárodních organizací, které fungují na terénu v Syrii a kteří rovněž teda reagují na problematiku v kulturních mm, oblasti, vzdělávání a tak dále. Čili ano, chcete, aby toto, tato idea, idea Box, tento váš projekt se dostal tímto způsobem přímo do Syrie, nebo mm, ještě, nebo jak to vidíte a samozřejmě blahopřeji k této úžasné iniciativě. Děkuji, pane předsedo. Já se také domnívám, že to bylo nesmírně zajímavé a já jsem o vás předtím nevěděl. Děkuji, že jste se tím dostavili a řekli nám to. A chtěl bych se zeptat, máte eh, nějaký výběr typu knih, které poskytujete, eh, myslím zejména na náboženská eh, vydání, kdy řeknete, že by tyto náboženské eh, knihy mohly působit problémy, že řekne ten, co tedy je, jaká je otázka cenzury a výběru těchto knih. Pan předseda bohužel nemluví do mikrofonu. Děkuji. To je také nová iniciativa pro mě i pro mé kolegy. Bylo nesmírně zajímavé se o ní dozvědět a máme opravdu velké sympatie vůči iniciativám na podporu vzdělávání. Víte, že e, Nobelova cena míru v roce 2012 byla věnována e, projektům e, míru a v roce 2012 jsme zdvojnásobili množství prostředků a věnovali jsme je čtyřem projektům, eh, také mimo jiné eh, dětem, které byly postiženy eh, válečnými konflikty. Na 4 miliony chceme zdvojnásobit tuto částku v roce 2014. Je to tedy záležitost, která nás nesmírně zajímá. Proto jsme si s zájmem vyslechli o vašem projektu. Děkuji. Děkuji než požádám o odpověď odpovědi. Musím tedy eh, upozornit, eh, že bylo eh, tři tisíce osob za to jako rukojmí a potom byly rehabilitovány a vyslány zase do škol, takže měli příležitost se vzdělávat a osvobodili jsme je z té situace rukojmích a potřebujeme více působit i jinde, nejenom v Africe. Můžete prosím odpovědět na tyto otázky? Takže děkuji za tyto otázky, několik odpovědí. Ano, pokud jde o zrakové postižené, to jsou populace, které samozřejmě, ano, my s nimi pracujeme, na Haiti například konkrétně máme projekt, právě takové zvukové, sonorní knihovny právě pro zrakově postižené. My tam pracujeme s místními um, spisovateli, artisty a tak dále v kreolštině, ve francouzštině připravujeme takové tyto audioknihovny. Ano, i v Audiasbox my o tom uvažujeme, protože to nám umožňuje stimulovat i kreativitu. Jsou tam například videokamery, můžeme tvořit malé filmy, můžeme um, tam připojit k tomu například i mikrofony, řekněme, mm, mít různé programy um, rozhlasové a tak dále. Mm, to znamená mm, audioprogramy, audio programy, různého charakteru. Pokud jde o Syrii, to je nesmírně, nesmírně důležitá otázka, problematika, jakým způsobem se dostat na území Syrie s těmito našimi možnostmi. My začínáme nyní v Jordánsku, v Libanonu 2014, budeme pomalu mít takové čtyři až pět idea boxy v, právě v těchto dvou zemích. Různé prostředky tam využíváme například mobilní boxy, které by se mohly dostat na, eh, do těch území u uprchlíků, těch, kteří eh, nejsou v táborech schromáždění, nebo různé možnosti, které potom budeme mít přímo v těch uprchlických táborech, my se budeme snažit zhodnotit celou tuto problematiku, propojit se s partnery přímo na místě a v roce 2015 potom uvažujeme takové masivnější vyšíři, rozšíření Idea Box projektu, několik desítek, možná několik stovek takových programů. Uvažujeme o tom, jak bychom mohli vytvořit takovou celou síť podpůrnou, která by nám umožnila tímto způsobem ještě jít nad rámec eh, Jordánska, Libanon, možná i přímo do Sýrie. My v rámci tohoto programu pracujeme ruku v ruce s vysokým představitelem pro uprchlíky OSN, co nám umožňuje získat obrovskou podporu, dostat se i do těch zón, které prostě jsou nesmírně problematické jinak pro přístup. A zítra eh, snad, nebo teda v té blízké budoucnosti nám povede dostat i do Syrie. Pokud je o tu cenzuru, to je vždycky problém. Bohužel to není vždycky problém, protože politici si neuvědomují, do jaké míry může být taková knihovna silným nástrojem. V Africe například politikové trošku zapomínají na to, že tato knihovna by mohla mít takovým prostředkem pro kultivaci demokracie, kritického pohledu a tak dále. Něco, co umožňuje stimulaci tohoto charakteru. Občas dochází takovým věcem, ke kterým by ano nemělo dojít právě v důsledku této cenzury. Čili pokud je o odpověď, já bych to řekl takto. Naši partneři si vybírají knížky, oni si vyberou to, co budou číst, to zná partneři s beneficienty, my jim nic nevnucujeme, žádné elektronické zdroje, nic podobného, my spolupracujeme s našimi partnery na místě, mohou si přímo zvolit a vybrat, pokud máme nějaké dary například nových děl, máme katalog elektronický, na základě kterého si partnerské knihovny mohou přímo zvolit knížky, které by chtěli u sebe vidět. Jestli dovolíte, Stefan Hessel. Ano, jestli dovolíte, vážená paní, to byl můj, přá, můj přítel, to bych chtěl říct. První knihovna na Haiti právě nese jeho jméno. Naše knihovna. A pokud je o ten eh, výběr knížek, náboženství a tak dále, to je nesmírně důležitá záležitost. Metoda, metoda naše knihovny. My jsme vždycky se snažili fungovat přímo na místě s místními aktéry, tak abychom zabránili takovým těmto problémům, těmto citlivým problémům, nalez řešení, které je vhodné pro každou konkrétní situaci. A velice stručně, pokud jde o zrakově postižené, máme nevládní organizaci v Asii například, ano, organizace, která funguje úžasným způsobem v této oblasti. Neměl jsem zatím ještě příležitost s nimi spolupracovat, ovšem vím, že se budeme snažit propojit eh, naši práci s touto organizací, která pracuje na tomto důležitém poli. Mm, vím, že je to právě tato nevládní organizace, francouzská nevládní organizace, která takto funguje a ostatních nevím. Jestli dovolíte úplně na závěr, v roce 2015, to asi nevíte, my budeme hovořit právě, nebo teda vy víte, že budeme hovořit o těch nových cílech tisíciletí po roce 2015, a v tomto ohledu se zde zúrazňuje základní vzdělávání, ty, ty, ty základy vzdělávání, neformální vzdělávání, na to se trošičku zapomíná. Především například na knihovny, které by mohly hrát centrálně rozhodující roli právě v tomto přístupu k informacím, vytvořit tuto neformální kulturu vzdělávání, která je důležitá pro nás, pro všechny, pro občany. To je nesmírně důležité. Role našich evropských institucí je právě vysílá tento signál. To znamená, že přístup ke vzdělávání je základní hnací sílou veškeré politiky rozvojového charakteru, ekonomického, humanitárního, humánního a musí figurovat i v rozvoji eh, tisíciletí a dokonce i v těch jednáních, které se budou týkat dosažených cílů po roce 2015. Jestli dovolíte, opravdu velice stručně, velice stručně. My fungujeme i v rozvojových zemích, v, roz, v rozvinutých zemích, na, například ve Francii zrovna přicházíme s takovou obrovskou kampaní, protože jsme zjistili, že Francie je zemí, kde se například knihovny otvírají nejrychleji, um, kde jsme schopni um, vytvořit takové knihovny nesmírně rychle. Jsou zde různé kampaně, různá témata, která se týkají i našich rozvinutých zemí. Říci, že jste dokázali velmi zajímavé věci, jistě v tom budete i pokračovat. A já doufám, Eh, že se obrátíte i na Evropskou komisi a nás, na Evropský parlament, který také má co říct k rozpočtu a budete žádat o nějakou pomoc. Já tedy doporučuji, abyste se obrátili na komisaře Pítbalce a řekli mu, Evropský parlament řekl, že si vedeme úplně skvěle, dejte nám nějaké peníze a já vám přeji hodně štěstí. We have some connections. We have a big project in IT e and probably the European Union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 gentlemen, uh, I would like to... Dámy a pánové, je mi velkým potěšením přivítat tady jednoho z největších státníků Afriky a vlastně světového státníka. Také ještě čekáme na pana Broka, mého spolupředsedu, a já nevím, kde je a čas utíká. Takže začnu. Tady ho máme. As we were saying, Mr. Jak už jsem říkal, jeho excelence Tabom Beky je jedním Africa. největších státníků Afriky a dokázal mnohé. Jeho život znáte, víte, jak bojoval proti apartheidu, pomáhal jemu prvnímu černoskému prezidentovi, pomáhal oživit ekonomiku jeho Africké republiky, kdy tedy ten, to procento HDP zrostlo ze 4,1 až na 6 a od té doby, co skončil ve své úřední funkci, se věnuje mírotvorbě v celé řadě dalších regionů Afriky na slonovenovém pobřeží, v Burundi a jinde. A také transformoval organizaci Arabs, Arabs promiňte, Africké jednoty na organizaci, která se nyní nazývá Africká unie a získala velký význam je to člověk, kterého jsem si celý život přál potkat a dnes je tady proto, aby se s námi bavil o tématu, které je také velmi důležité pro vztahy mezi Evropskou uní a rozvíjejícími se zeměmi. Jde o problematiku nezákonných finančních toků z Evropy. Je nám velkou ctí, že se ujal předsednictví prvního panelu na vysoké úrovni, který se bude věnovat výměně názoru k tomuto velmi citlivému tématu. Je to velmi důležité nejen pro Afriku, ale také pro Evropskou unii, která je jedním z největších dárců oficiální rozvojové pomoci v Africe. Také tu tedy vítám kolegy ze zahraničního výboru a z podvýboru pro lidská práva paní Lockwheeler tedy původně zaslala pozvánku do Addis Abeby loni v létě. A je mi také velkým potěšením přivítat tady mého přítele a kolegu, pana Elmara Broka, který je předsedou zahraničního výboru a my tedy budeme spolu předsedat. A nyní dávám slovo panu Brokovi. Pane prezidente, kolegové, pane prezidente, je mi velkou ctí sedít u stejného stolu s vámi. A to právě díky tomu, co jste dokázal. Vy jste významně přispěl k úspěchu Nelsona Mandely a k úspěšnému vývoji ve své zemi. Máme před sebou velmi důležité téma, je to téma nezákonných finančních toků, což je velmi důležité z hlediska bezpečnosti v Africe a je to také ale důležité pro hospodářský a společenský vývoj. Pokud jde o čísla, lidé říkají, že tento objem může být až 50 miliard amerických dolarů ročně, což je zhruba dvojnásobek oficiální rozvojové pomoci, kterou Afrika získává. A proto, pokud chceme přispět k lepšímu rozvoji v Africe, což samozřejmě všichni chceme, je to v zájmu nás všech, aby se situace v Africe zlepšila naopak je třeba zlepšit v této oblasti spolupráci a my jsme vám velmi vděční za to, že jste souhlasili s tím, že se podělíte o své zkušenosti, například pokud jde o nastavení legislativy. To je důležité pro nastavení legislativy a její prosazování v Evropě. V, roce 20, v červnu 2012 Rada přijala rozhodnutí o problematice transparentnosti těchto toků, tedy v oblasti rozvojové pomoci, a to ukazuje, že to není jenom problém na africké straně, ale že je třeba, abychom udělali svůj díl práce i na naší straně. A já tedy vítám iniciativu v tomto ohledu. Rádi od vás uslyšíme, co si myslíte, že by Evropská unie mohla dělat lépe a víc. Dám vám vám slovo. Děkuji velice. páni spolupředsedové, vážení poslanci. Chci vám poděkovat za to, že jste nám dali možnost hovořit o tom, co, jak už pan spolupředseda řekl, je velmi důležité téma. Jde o nezákonné finanční toky z afrického kontinentu, Náš panel vznikl na základě rozhodnutí ministrů pro finance a rozvoj afrických zemí. My jsme se zabývali otázkou toho, jak zmobilizovat naše domácí zdroje na našem kontinentu, abychom mohli investovat do rozvoje, pokroku a tak dále. A v, důsledku, a v rámci těchto debat vlastně se objevilo i toto téma. Zjistili jsme, že z našeho kontinentu odplývají velké objemy zdrojů, které potřebujeme pro financování rozvoje. Vy jste tu řekl číslo 50 miliard dolarů, to je číslo, které budu používat i já a přitom se říká, že je to konzervativní odhad toho, o jaký objem skutečně jde. Čili jde o opravdu zásadní problém a od našeho panelu se čeká, že tedy někdy v červnu, v červenci letošního roku vypracuje zprávu, která bude obsahovat doporučení a naši ministři tedy o této zprávě potom preferují na samitu Evropské unie, kde tedy budeme, tedy z této zprávy budeme schrnovat nejenom to, co Afrika dělá v této věci, ale také, co dělá zbytek světa, protože, jak všichni tady víte, tyto toky plynou nezákonně z Afriky někam, čili někde končí. Někde je tedy uh, recipient, ať už je to země, člověk, organizace. Proto je důležité tuto věc řešit na obou koncích a to znamená, že pokud jde o řešení tohoto problému, je třeba kontinuální spolupráce. Proto pro nás bylo velmi důležité mít možnost navštívit Evropský parlament, protože Evropský parlament se zabývá stejným problémem. A jak už tady eh, bylo řečeno, eh, tento problém byl projednáván i na posledním zasedání zemí G8. Nešlo jenom o Afriku, o všechny rozvojové země. A my jsme si řekli, vidíme, že Evropský parlament se zabývá touhle věcí, měli bychom tam vystoupit s naším stanoviskem, protože my tu spolupráci také potřebujeme. Pokud spolu předsedové dovolí, dám slovo kolegyni, která tedy zahájí prezentaci z naší strany. Děkuji velice. Jménem kolegů chci jen říci, že je nám ctí že máme prostor hovořit o problematice nezákonných finančních toků a já jsem jednou z panelistek v této věci. Velmi rychle odprezentuji tento problém. V podstatě panel, jak už řekl pan prezident, se zabývá touto věcí více než rok. Byl nám tento úkol zadán eh, ze strany Rady ministrů a jak pan prezident řekl, my jsme si museli připustit, eh, jak obrovský rozsah tento problém má a jaká je návaznost mezi rozvojovou pomocí, eh, tomu, jak tomu přistupuje Evropská unie a jednotlivé africké vlády. Ty nezákonné toky v podstatě představují zásadní ohrožení rozvoje v Africe. A Váš výbor má takový mandát, že jistě velmi dobře chápete, jak vypadá to vzájemné propojení. Vzhledem k prostředkům, které se každý rok ztrácí a podle odhadů, které máme, se hovoří o 22 milionech ročně od roku 77, přičemž tedy se to pak významně zvýšilo tento objem v letech 2004 až 2008 kdy to tedy může činit až 50 miliard dolarů a právě proto zjišťujeme, že jde o tedy značné oslabení hospodářství, hrubého domácího produktu, zdrojů generovaných v Africe. A proto nejde pouze o ztrátu zdrojů, které potřebujeme, ale jde i o to, že zdroje, které máme, nedokážeme dostatečně dobře využívat. Když se podíváte na to číslo 50 miliard, je to průměr. Máme 50 evropských zemí, dejme tomu tedy afrických zemí, dejme tomu, že každá z nich tedy přichází ročně o miliardu. A to je obrovské číslo, zvláště uvědomíme-li si, kolik peněz mohou naše vlády investovat do rozvoje. Úkolem našeho panelu bylo zjistit a proskoumat povahu a vzorce toho, jak tyto toky vznikají, a zjistit, jak velký ten problém je, odhadnout, jaké dlouhodobé dopady to bude mít na rozvoj, tedy ve všech aspektech, a také upozornit na tento problém africké vlády i další aktéry, upozornit na to občany, naše mezinárodní partnery v oblasti rozvojové pomoci, a konečně také přijít s návrhem konkrétních politik a mobilizovat podporu pro postupy, které povedou ke změně situace. Naše definice nezákonných toků podle našeho panelu je taková. Jde o toky, které byly nelegálně buď vydělány převedeny či využity. A to k tomu dochází zvláště v tom nadnárodním kontextu. A náš panel se zabývá všemi aspekty. V rámci naší práce jsme také uspořádali celou řadu konzultací loni. Ty konzultace probíhaly na úrovni státní i regionální. Nenavštívili jsme všechny země, ale udělali jsme se takový výběr, takový vzorek, abychom získali představu o tom, jak se různě tento problém projevuje. V zemích, které jsou například po ozbrojeném konfliktu, jako je Liberie, nebo v zemích, kde je velký objem těžarského průmyslu, jako je třeba Demokratická republika Kongo, a další typy zemí. Čili my jsme si udělali takový vzorek osmi afrických zemí a v rámci konzultací jsme se setkali s vládami a představiteli států a vlád a kromě těchto vládních aktérů také tedy s úředníky, legislátory i nestátními subjekty, jako jsou například bankéři, zástupci soukromého sektoru a občanské společnosti. Protože my jsme přesvědčeni, že mobilizace podpory pro řešení tohoto problému začíná od šíření znalostí a povědomí. A k tomu by se dost hodily nevládní organizace. Kromě těchto regionálních konzultací jsme také letos uspořádali takzvané externí konzultace, protože, jak pan prezident již řekl, my jsme přesvědčeni, že vyřešení tohoto problému si vyžádá spolupráci a dokonce i intervenci ze strany afrických vlád, ale také podporu ze strany evropských vlád i jiných a také ze strany mezinárodních aktérů. A proto jsme se setkali se zástupci americké vlády, tento týden se zástupci vlád OECD a také se zástupci různých institucí Evropské unie právě tento týden, čili my vítáme i tuto příležitost. Jak už pan prezident řekl, Musíme na to nazírat z obou směrů. Zjišťovat zaprvé, odkud peníze plynou, jaké jsou ty zdrojové země v Africe, ale také kam jdou. A jistě dobře víte, že na té mezinárodní úrovni existují určité entity či prostory, které vlastně mm, jaksi fungují jako například daňové ráje a umožňují pohyb těchto nezákonných toků. A také známe aktéry, kteří na povrchu vypadají legitimně, a úctyhodně, ale také přispívají k převodu nezákonných toků. Čili je to problém holistický a musíme hledat všechny možné typy řešení, a to jak v Africe, tak mimo ni. Jedna z věcí, která vyplynula z našeho výzkumu, a kterou se zabýval Mezinárodní měnový fond a my jsme, eh, jsme eh, se na to také zaměřili, eh, bylo rozčlenění typu transakcí nezákonných toků. Za prvé to může být nezákonný tok, který vede například ke korupci, korumpování státních úředníků. Pak je tu tedy problematika úplatkářství a, a také odcizení těchto peněz. Pak je tu problém s praním špinavých peněz, paděláním peněz, a, vymáháním peněz. To je tedy další typ toku a z našeho výzkumu vyplynulo, že to činí zhruba 35 celkového objemu nezákonných toků. A pak tím třetím komponentem, což možná je překvapení pro ty z vás, kteří to ještě nestudovali, je tu tedy velká sekce mezinárodních finančních transakcí, ať už jde tedy o vystavování příliš vysokých faktur, přeplácení, daňové úniky a tak dále. A to zase tedy představuje zhruba 35 celkového objemu toků. Čili mm, je to překvapivé, protože většina lidí si představuje, že ty nezákonné toky jdou ve formě úplatkářství. Ale dá se říci, že vlastně eh, všechny ty různé charaktery finančních toků eh, jdou z toho zločineckého podhoubí. A je třeba tedy je řešit. Eh, a je třeba řešit i tu systemickou problematiku, která umožňuje vznik tohoto problému. Další hlavní téma, kterou, kterým se náš panel zabývá, je otázka, která eh, se setkává s odezvou mezi občany na veřejnosti a já mám příležitost hovořit s vámi, s poslanci Evropského parlamentu a to je velice důležité, protože parlament hovoří k občanům a jejich jménem a je třeba, aby občané si uvědomili, jaký příležitost přímý účinek mají tyto praktiky na jejich eh, životy. A není to snadné, protože je to velice eh, složitá záležitost, eh, suchá materie, technická, týká se to specifických odvětví jako bankovnictví a podobně. To znamená, že je to velmi technické povahy, ale současně, abychom nalézali řešení, jsme si vědomi toho, protože se to týká systému a propojení a také moci a různých finančních zájmů. Je to také nesmírně politická otázka, protože zatím stojí určité eh, zájmy a zájem na pokračování v této praxi. Je třeba tedy zohlednit eh, politickou i eh, technickou dimenzi a naším cílem je mít takový dokument, který nám umožní pochopit politickou politickou a ekonomickou stránku těchto toků, ale potřebujeme i rozčlenit ty technické aspekty, aby bylo možné eh, v zprávě vytvořit doporučení, eh, a aby vlády jednotlivci mohli přistoupit k akcím a nakonec eh, důsledky, proč je to tak důležité. Eh, přehled nezákonných finančních eh, toků přispívá k nízké úrovni hospodářského růstu a také k socioekonomickému rozvoji v Africe, protože eh, podkopává rozvoj. A když se podíváte na cíle různých vlád, které se zaměřují na rozvoj a růst, není snadné jich dosáhnout. Eh, protože dochází tady k tomuto eh, úniku prostředků a eh, proto máme určité závazky nejenom na národní, ale i na mezinárodní úrovni. A také vidíme, že se tím snižuje tvorba domácího kapitálu a investice do sociální oblasti, do infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávání. Není to možné, protože eh, velmi mnoho prostředků opouští Afriku a také eh, snižují příjmy a výběr daní. A eh, to bychom mohli efektivně zmobilizovat tyto prostředky pro rozvoj, pro různé projekty, infrastruktury, infrastrukturu a tak dále. A my také víme, že je tu určité eh, propojení eh, mezi daněmi a příspěvky, které poskytují občané a mezi řízením a kontrolou politiku, jak eh, zabránit tomuto zneužívání domácí mobilizace domácích zdrojů může být tedy jenom dobrou věcí a také to prohlubuje eh, chudobu a eh, nerovnost mezi občany. I tady vidíme zejména roli spolupráce velkých společností a podobně. Tato praxe vede k disparitě, k nevyváženosti, k nerovnosti, protože více peněz skončí v kapsách těch, kteří mají více a vytahují se tyto prostředky z kapes těch, co mají málo a potom také jsou, eh, omezuje to rozvoj domácího soukromého sektoru sektoru. Jak už jsem řekl, má to eh, dopad eh, na eh, různé služby, které jako takové mají odvozené efekty. A je to zcela jasné v důsledku povahy těchto transakcí. Prohlubuje to korupci a jistě je třeba se zabývat korupcí na obou stranách, jak z hlediska vlády, pracovníků vlády, nadnárodních společností společnosti interně je nutné se tím zabývat. Nezákonné finanční toky e, vlastně podporují tento systém, aby pokračoval. Tak se prohlubuje e, vnější zadlužení e, Afriky a omezuje to kapacitu různých institucí, policie, soudnictví a podobně. Má to tedy dopad na řízení a vládu země. A a proto apeluji na vás, na poslance Evropského eh, parlamentu, abychom se tím zabývali. My si opravdu ceníme tohoto prostoru, kterého se nám dostalo a věříme, že na základě spolupráce s partnery budeme schopni mnohem lépe, mnohem účinněji a konkrétněji řešit tuto otázku eh, díky roli, kterou hrajete v oblasti eh, dohledu a zákonodárství. Může Evropská unie využít svého prostoru a síly a posílit kontroly eh, eh, a regulace vůči těch, kteří eh, se zapojují do těchto praktik, týká se to bankovnictví, národních společností, usilovat o zlepšení transparentnosti a zajistit, aby to probudilo zájem i občanů, eh, aby zájmy občanů byly lépe chráněny eh, jak v Africe, tak eh, i jinde na světě. Děkuji vám. Měli bychom dát také slovo paní Loch Píler, eh, která eh, předsedá podvýboru pro lidská práva. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za tuto zprávu. Jistě můžeme si představit, pokud se vám podaří eh, zachovat všechny to finanční zdroje v Africe, kolik byste mohli investovat do bydlení, do vzdělávání a podobně. Já jsem tedy pod podvýboru pro lidská práva a proto mám specifickou otázku. Organizace Organizujeme také slyšení eh, v otázce porušování lidských práv, eh, propojení se těžebním průmyslem. Měli jsme jedno takové slyšení, které se věnovalo situaci v Angole. Mám tedy otázku. V té zprávě, kterou eh, připravujete, bude obsaženo doporučení, které bude posilovat organizaci práce občanské společnosti na podporu odpovědnosti, zejména v odvětví přírodních zdrojů. To má být jeden z hlavních zdrojů nezákonných finančních toků z těchto zemí. Jenom jeden příklad z Angoly nám ukázal, jak to bylo obtížné, kdy tyto organizace eh, udělaly skvělou práci, ale ty odpovědné osoby se musely skrývat a dokonce opustit zemi. Sir Robert Atkins. Thank you. Děkuji, pane, páni předsedové. Já jsem fascinován tímto tématem a skoro o něm, nic o něm nevím, takže mám otázky, pokud někdo bude ochoten na ně odpovědět. Tenhle objem peněz je obrovský, takže někde musí končit. Pravděpodobně v bance, řekl bych. A v tom případě tedy eh, je možné o nich něco zjistit. Jestliže eh, v bance přijdete o 500 euro nebo 500 eh, liber, tak se toho nikdo nevšimne, možná. Ale pokud přijdete o 50 miliardů, miliard, tak někde někdo přeci ví, co se stalo. A banky, alespoň v Evropské unii, ale víceméně po celém světě, mají povinnost zveřejňovat určité transakce. A za druhé se ptám, Jde o hotovost, jde o cené papíry, jde o zlato. Jsou to tedy ramenatí pánové s velkými kufry, kteří překračují hranice, nebo jak se tyhle peníze pohybují? Jde o malé částky nebo o jednu velkou? Jde o 50 miliard v několika obrovských transakcích, anebo je to spousta jednotlivců, kteří převádějí peníze? A konečně, jaké pravomoce bude mít ten eh, výbor, který tu zastupujete? Já vím, že to má řešit na vysoké úrovni, ale jaké pravomoce máte v případě jednotlivých afrických zemí a jejich vlád? Co čekáte, že dokážete tady v Evropské unii? Já se omlouvám, byla to celá řada otázek, ale je to téma, jak už jsem řekl, Eh, nikdo mi o tom nikdy nic neřekl a i kdyby mi řekl, tak já bych nevěděl, co s tím, s tou informací. Ale ono mi to dojde. Nicméně jsou to technické otázky a mě by opravdu zajímalo, jak ten problém vlastně vzniká a co si myslíte, že s tím můžeme udělat. Um, Děkuji, předsedové, pane prezidente. V Evropské unii máme směrnici o transparentnosti a snažíme se tedy ji aplikovat i na těžařský průmysl, který eh, je alespoň trošku víc transparentní teď, po té, co aplikujeme naše verzi amerického zákona Dodd-Frank v této věci. A co vy tedy čekáte od Evropské unie? Myslíte si, že naše legislativní iniciativy zachází dostatečně daleko, nebo byste čekali víc? To je, myslím, tedy to správné místo a čas, abyste nám o tom řekli. My se tím totiž můžeme zabývat během příštího funkčního období parlamentu. Bohužel eh, nemá řečník mikrofon. Já chci paní Gomezové poblahopřát její 45 dneska. On mi tam přidal 15 let, říká paní Gomezová. Děkuji za tuto prezentaci, za to, že tohle téma dáváte k diskuzi. Já také věřím, že je třeba, abychom spolupracovali na té globální úrovni, protože kdybychom okamžitě byli schopni spolupráce mezi Africkou unii a Evropskou unii, tak bychom dokázali mnohé. Já se zabývám problematikou lidských práv dopadem na, žemi, na ženy a je pravda, že to, co tady děláte vy, má také dopad na ženy. A proto tady také vítám, že tu prezentaci vedla kolegyně. My jsme například vypracovali stanovisko o dopadu korupce na dodržování lidských práv. A přiznali jsme v našem stanovisku, že je celá řada oblastí, kde je eh, třeba ještě udělat mnohé, přijít s legislativou a tak dále. Nyní například dochází k revizi směrnice o boji proti praní špinavých peněz, která například umožní tedy zkoumat do detailů aktivity významných politiků, kteří budou muset do detailů uvádět příspěvky od eh, svých podnikových sponzorů a podobně. A mě by tedy zajímalo, jak se v tomto ohledu chovají členové Africké unie. Barbara tu zmínila problematiku Angoly. V Portugalsku v parlamentu minulý eh, týden proběhlo slyšení eh, na téma zabíjení obyvatel v oblasti Luandy v oblasti dolů. My jsme měli tedy svědkyni, která málem neodjela, která přišla o dva syny v důsledku těchto konfliktů. A já tedy, když se vrátila do Angoly, musím říct, že se bojím o její bezpečnost. Apelovala jsem na baronku Eštnovou, na předsedu Barosa, na komisaře Píbalda, abych to něco udělali. A Pak je tu problematika praní špinavých peněz. I Portugalsko tím trpí, protože my jsme na tom tak mizerně, že je u nás všechno laciné. A je také jednoduché v důsledku toho lidi uplácet a umlčet. Další případ, který probíráme v Portugalsku, rovníková Gina, což je tedy uh, proslula, proslula skorumpovaná zločinecká vláda. Tahle země se nyní dovolila nabídnout peníze za jednu portugalskou banku, která má, peníze, která má velké potíže a kterou jsme zachránili z peněz daňových poplatníků. No proč? Protože potřebují proprat peníze. Takže moje otázka zní, co vy jako panelisté navrhujete jak by se měli chovat vaši vlastní členové, členové Africké unie? Já, vielen Dank. Ano, já vám velice děkuji. Myslím, že nemusím zdůrazňovat, jak je to skandální, že plyne tolik finančních toků z afrického kontinentu, které jsou tam tak naléhavě zapotřebí. Chtěla bych se zeptat, jaký může být podíl Evropy a evropských států a jaký je podíl evropských podniků Někteří kolegové se již o tom zmiňovali, ty peníze přece musí skončit na nějakém účtu a to přece není tak tajné, jak to zde zaznělo. Spousta věcí je známa, je také známo, eh, v kterých nemovitostech, eh, do kterých vozových parků, v kterých zemích se investuje. A já se tedy ptám, proč se nic nedělá. To je za prvé otázka na nás samotné co může učinit Evropská unie. Je třeba vytvořit větší tlak na to, aby tyto prostředky, eh, které vznikly z ilegální činnosti, a jejich transfer porušuje zákony a potom mám ještě otázku na vás. Co si přejete? Co bychom my mohli učinit, aby se tyto prostředky zase vrátily svým majitelům? A další otázka podle vašeho názoru jaké procento, nebo můžete to vyjádřit absolutními čísly, tedy kolik končí v kapsách evropských podniků. Jak o tom hovoříte, že se špatně vypočítávají ceny, obchodní praktiky, to si nedovedu dost dobře představit. Mohli byste nám to ještě blíže vysvětlit? v této souvislosti zase k vaší otázce, co můžeme udělat my. Ehm, musíme zahájit nové iniciativy, nebo máme eh, lépe uplatňovat stávající zákony a právní ustanovení? Jakým způsobem bychom vám podle vašeho názoru mohli pomoci? I my, jakožto poslanci samozřejmě také. I didn't hear. Merci, monsieur. Děkujeme. Vážený pane prezidentem Becky, pro vaše panely, ve kterých fungujete, si vždy vybíráte nesmírně obtížná témata. Já vím, že jste pracoval i na Jižním Sudánu a nyní vedete panel, který je při nejmenším stejně komplikovaný. Proto bych vám především ráda popřála hodně, hodně štěstí nám všem hodně úspěchů vašemu panelu. Myslím si, že je nesmírně důležité, aby ze strany Afriky, Africké unie, aby to byl právě, zde existoval takový panel, podobný vašemu panelu, který se věnuje takovému citlivému tématu a který bude mít dopad nejenom a mm, na vlády africké, na povědomí africké, ale jak se před chvíličkou zmínilo, pravdě, bylo zmíněno pravděpodobně i na nadnárodní společnosti, velké evropské společnosti, podniky, dokonce i evropské státy. Vůbec si nedovedu představit, že bych na jedné straně jsme byli bílí, na druhé černý, promiňte za toto srovnání, alespoň teda z morálního hlediska, bych to tak chtěla říci. Prostě na obou stranách si myslím, že najdeme obtížná témata, obtížné problémy. My, jsme za, my stojíme za vámi. My opravdu nemůžeme od vás požadovat ještě více, více, než to, co jste nám byli schopni přednést dneska, pokud jde o vaši práci. Jestli dovolíte, ráda bych se ovšem na chviličku vrátila k Jižnímu Sudánu, problematice, kterou znáte nesmírně detailně, je to stát, který je nesmírně mladým státem, stát, který se zrovna nyní vytvořil. A od samotného počátku byl jaksi předmětem obrovské korupce. Evropská unie pomáhá tomuto státu zásadním způsobem. A já bych, řekl, protože, já bych řekla, protože vy právě znáte Jižní Sudán, zda byste nám mohl říci, co nám chybí? Co nám chybí na evropské úrovni? Tím, že tvoříme tento nový stát, kde jsou nějaké věci, které by nám mohly pomoci, nějaké referenční body. Ano, um, máme jiné situace, kde již nějaký základ existuje, ovšem toto je prostě obrovský problém, protože tady začínáme od nuly. Možná bychom měli požadovat více transparentnosti, více kontroly, více ověřování, nebo co si myslíte o tomto konkrétním případě? Předem děkuji za odpověď. Your Excellency, yeah, yeah. Take this opportunity. Pane prezidente, také já využiju té příležitosti, abych předložil otázku. Já velmi oceňuji to, co jste řekla, že totiž k tangu jsou potřeba dva a jak řekl Sir Robert, eh, je evidentní, že ty peníze eh, někde končí a neutrácí se v Evropě, někde sedí na bankovním účtě. Když já jsem zasedal v britském parlamentu, chtěl jsem zjistit, kde jsou peníze prezidenta Abuji a zjistili jsme, že sedí v bance Barclays v ve Viktorii. 16 miliard, které jsme vrátili Nigerii, nigerijskému státu. Eh, bylo to trochu trapné, že se našli právě v Evropské bance. Čili ty fondy někde musí být ne, nejsou strčené někde pod postelí. A co tedy vlastně dělá ten druhý partner k tanci? Nejde jenom o to, že jsou ty peníze odčerpány, ale pak také někde musí být uloženy. Možná bychom se měli obrátit na banky ze Švýcarska, Lichtensteinska, Lucemburska a podobně. United Kingdom, yeah. Spojeného království, ano. Well, I, I think I can build a bridge. Já navážu na některé otázky, na to, co to řekl pan Deva a další. Já jsem zpravodajkou výboru Libe ke čtvrtému přeskumu eh, legislativy o boji proti praní špinavých peněz. A měla jsem tu čest vést konverzaci s panem prezidentem Beky a členy jeho výboru dnes. Bylo mi vysvětleno, a to byste asi měli slyšet, že se zdá, že většina poslanců eh, žádá veřejný eh, rejstřík konečných eh, příjemců pomoci. ono se o tom bude hlasovat. My chceme, aby existoval takovýhle rejstřík ve všech 28 členských státech online, neustále dostupný pro všechny. Pro mě to znamená dobrou zprávu. Je to eh, boj nejenom proti tokům z trestné činnosti, je to důležité také pro občanskou společnost uklidíme se eh, doma. Je to důležitá informace pro novináře, pro nevládní eh, organizace, které, která umožní zjistit, které podniky jsou pouze zástěrkou, kam plynou peníze, jestli do daňových rájů nebo eh, do takovýchhle podniků na oko v Evropské unii. No, není to legislativa, která by platila globálně, ale já si myslím, že pokud 28 členských států Evropské unie dá dobrý příklad ve formě tohoto rejstříku, tak nastartujeme trend pro zbytek světa. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom my tady si připustili, a pan prezident Beky také, že jde pouze o polovinu legislativy. Potřebujeme k tomu přemluvit členské státy. Váš premiér Cameron je na naší straně, pane Deva, ale například Němci o tom pořád ještě přemýšlejí o tom, zdali rejstřík ano nebo ne. A jedním z řešení této problematiky nezákonných finančních toků je tedy eh, zlepšení situace v Evropské unii, abychom nefungovali jako eh, tedy ten, eh, to útočiště pro nezákonné toky, které ve skutečnosti měly skončit ve zdravotnictví nebo ve školství v Africe. A já mohu tedy vyslovit minimálně morální podporu a, i ze strany mých kolegů panelu pana prezidenta Bekyho. Děkuji. Jestli jsem to správně pochopil, tak vy chcete, aby všechny převody peněz v Evropě eh, byly veřejnou informací v rejstříku. Ne, to by byl sen, ale mm, dochází k přeskumu legislativy o boji proti praní špinavých peněz, a to především tedy v důsledku sledování toku financování terorismu, Jde o to, abychom mohli ověřit, že kasína, banky a realitní společnosti si nejprve ověří, kde jejich klienti získali peníze. K tomu potřebujeme ten rejstřík a pak dalším krokem bude nejenom tenhle rejstřík, ale nejenom tedy pro ty přímo zainteresované strany, jako jsou kasína, banky, reální společnosti a tak dále, ale také vůči občanské společnosti. Tomu říkám uklidit si u sebe doma. No jo, ale kdo je občanská společnost? Vy jste, pane předsedo, já taky. Ne, já jsem občan. Já nejsem občanská společnost. Dobře, o tom můžeme debatovat, ale jako zpravodajka jsem spokojená s vývojem diskuze. Uh, Pane prezidente, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, já požádám kolegu, pana Ramona Beckyho, aby odpověděl na tu otázku, kde se ty peníze berou a jak odplývají z kontinentu, jestli v kufřících, jestli uplavou, uletí, odtečou. Na to bude schopen odpovědět. A i na tu otázku, co by v tom mohl udělat Evropský parlament. Ale já se budu zabývat další otázkou. V našich debatách na kontinentu, tedy v Africe, jsme se snažili soustředit především na interakci s občanskou společností, ať už je to kdokoliv. Snažíme se angažovat občanskou společnost všude, v severní Africe, v západní, východní, jižní, střední, prostě po celém kontinentu. A chceme eh, je vlastně nabudit, pokud jde o tento problém. A to především proto, že jakmile jednou přijdeme s doporučením toho, co je třeba udělat, pak bude důležité, aby vznikal i tlak eh, ze zdola nahoru, který by donutil vlády jednat v této věci. Proto je důležité, aby byla mobilizována občanská společnost. A proto jsme tedy do našich konzultací zaintegrovali i zástupce občanské společnosti. A to tím se tedy náš panel zabýval především mobilizací občanské společnosti. Snažíme se jim dát k dispozici veškeré informace, říkáme jim, s čím jim můžeme pomoci. Nejde totiž pouze o přípravu naší zprávy, jde o také o to, abychom se připravili na budoucnost, jakmile bude příslušný program odsouhlasen. To je tedy ten aspekt občanské společnosti. Teď pokud jde o pravomoce výboru. African Action a tak dále. Jak už jsem naznačil, šlo o setkání eh, afrických ministrů financí, rozvoje a tak dále, a, hm, kteří nám dali toto zadání a my bychom jim měli doporučit, co s tímto problémem dělat. A teď je otázka, co s tím druhým partnerem k tanci, jak už jste řekl. To je první úkol tohoto panelu. A zase tedy, abychom tu věc pochopili správně, jak už naznačila Irene, navštívili jsme celou řadu evropských zem, afrických zemí, promiňte, abychom si některé z nich vybrali jako takový vzorek. Například bylo třeba navštívit Nigerii, Demokratickou republiku Kongo, Alžír, Keniu, Mozambík a tak dále. Tam se všude máme co poučit. Pořád ještě například musíme navštívit Mauricius, Jižní Afriku. A snažíme se zjistit, jak to vypadá v každé jednotlivé zemi, pokud jde o nezákonné finanční toky. A snažíme se pochopit, co s tím ty země sami o sobě dělají, jestli vůbec něco. Snažíme se zjistit, eh, jakou legislativu k této věci mají k dispozici, jaké státní instituce, jak jsou tyto efektivní při řešení tohoto problému. a snažíme se zjistit, jak to vypadá s prosazováním zákona, se stíháním lidí, kteří spáchali nějakou nezákonnou činnost v této oblasti. A pak je tu celá ta problematika spolupráce mezi státními institucemi. Protože jasně se ukázalo, že součástí problému je to, že určitá státní instituce toho ví hodně o problému, ale nespolupracuje eh, se svým protějškem v jiné zemi. Snažíme se například zjistit, jak se chovat v situaci, když jsme dorazili do země, která ani neví, kolik vyváží mědi. Já nebudu říkat, kdo to byl. Na, jsou naprosto závislí na těžarské společnosti a na jejich zprávách. A samozřejmě ty údaje je pak možné falzifikovat. A my pak tedy zjistíme, že tohle je vlastně součástí problému. Nebo země vydávají povolení k rybolovu, ale nevidí vůbec, kolik ryb je vylobeno v jejich vodách. A to má samozřejmě pak dopad eh, na daňovou povinnost a podobně. Jsou země, které dokonce vykazují nula ryb ulovených a my jsme vlastně nuceni tomu uvěřit. Čili, jak už jsem řekl, my tedy musíme navštívit celý takový, celou takovou škálu afrických zemí, abychom zjistili, jak se tento problém vlastně projevuje. My se také například zabýváme problematikou ropného sektoru v Nigerii, jak je tento řízen. A z toho pak chceme odvodit určitá poučení pro zbytek eh, ropného průmyslu v Africe. A výsledkem pak budou určitá doporučení pro celý africký kontinent jak se zachovat. Tuto věc nakonec bude řešit summit evropských, eh, tedy afrických představitelů, promiňte, v červnu letošního roku. a my doufáme, že z těch našich doporučení se na půdě tohoto sametu stane nová politika vybavená nástroji, které pak bude možné prosadit v praxi. Čili náš výbor přijde s těmito doporučeními a naštěstí jsme tedy výbor na ministerské úrovni, to znamená, že ministři sami už si uvědomují, že jde o problém který je třeba řešit. Jde jen o to, jak. A Raymond to jistě vysvětlí, co čekáme od Evropské unie v této věci. Včetně té eh, problematiky veřejných rejstříků, kterou jste tu eh, zmínili, veřejných darů a podobně. Ale například americká legislativa, Dodd-Frankův zákon, to je součást celé problematiky, ovšem. No uvidíme, tomu se ještě za chviličku budeme věnovat. A nyní Jižní Sudán. První věc, kterou bychom měli říci o Jižním Sudánu, samozřejmě, je to, že ten leadership Eh, odpovědnost za budoucnost Jižního Sudanu leží na bedrech eh, vedoucích představitelů především Jižního Sudánu. Stávající konflikt jistě představitel Evropského parlamentu vědí přesně, o co jde. Ten vznikl, tento konflikt vznikl právě v rámci té eh, vládní strany v boji o tuto vedoucí funkci, postavení. Nešlo tam o nějaké vedení v rámci společnosti. Byly to dvě frakce, byly to dvě frakce vládní strany, která, které a tento konflikt degeneroval do této šílené situace. Čili to je zásadní výzva. To je součást odpovědi na vaši otázku. Ta primárně odpovědnost, k čemu asi mělo dojít vlastně ti, kteří podporovali Jižní Sudán jako nezávislou zemi, včetně EU, včetně Evropského parlamentu, bylo právě začít s těmito vedoucími představiteli a říct jim, dobře, máte nezávislost, co s ní uděláte? Jakým způsobem ji uřídíte? Je to obrovská výzva pro celý Jižní Sudán. Možná to měl být ten výchozí bod, to východisko, ze kterého jsme měli být, protože pak ten boj, ke kterému došlo v rámci těchto frakcí, to, že to degenerovalo do občanské války, to je právě, to, to je ten interní boj o budoucnost Jižního Sudánu. Je to snaha prokázat to vůcovství, nebo kdo je nejlépe postaven, aby vedl zemi k lepším zítřkům. Čili to podle mě měl být výchozí bod celé problematiky, protože aniž bychom to udělali, aniž bychom měli leadership této země, který bude mít správnou, řádnou vizi o tom, co je možné do budoucna a co musíme co se musí udělat a že to přetaví v činy, prostě nic jiného nemůže fungovat, pokud nemáte toto jako základ, jako pilíř, jako výchozí bod, to, to domácí vůcovství celé této země a jejich správné, řádná rozhodnutí v kontextu řešení boje v Jižním Sudánu mít inkluzivní politický proces, nastolit ho společně se všemi politickými stranami, občanskou společností, tradičními vůdci, náboženskými vůdci a tak dále. To znamená, co udělat z budoucnosti Jižního Sudánu, včetně problémů, které vedly k tomuto konfliktu. Musí to být ale správná, řádná rozhodnutí. A poté bude důležité, aby než se nastolí ten inkluzivní proces rozvoje, musíme udělat něco u té vedoucí vládní strany, protože pokud to neuděláte před tím inkluzivním procesem, tak ta divize, ten rozkol vlastně transportujete nebo přetavíte i do toho e, nového procesu a tento inkluzivní proces bude paralizován. Ten prostě nemusí, nemůže poté přinést žádné výsledky, nebudeme-li řešit problematiku vládní strany. Čili šlo o dominantní postavení vlivy na politické úrovni v Jižním Sudánu. Tak asi ve zkratce všichni bychom se měli opětovně vrátit k této problematice a trvat na tom, aby tento, toto vůcovství této země mělo jasnou perspektivu, představu o tom, jak bude vypadat budoucnost této země a kam směřuje politické zastoupení této země, protože součást celé této výzvy je tom, že Sudan's People Liberation Movement, eh, Raymond o tom bude za chviličku hovořit, čili tato strana, toto hnutí, eh, probíhalo na základě aktivit Sudan's Liberation Army. To znamená, jaké to má následky. Ta politická strana se stala militarizovanou tímto způsobem a nyní zde je vládnoucí strana nezávislého státu, musí čelit výzvám rozvoje, budovat školy, kliniky, silnice, vodohospodářství a tak dále. Ovšem tato politická mašinérie je organizován jako vojenský systém a má to samozřejmě dopad na eh, schopnosti těch vedoucích představitelů na to, na to vůcovství této země eh, nejí cestě do budoucna. Čili toto jsou věci, které musíme řešit, tak aby my outsideri, abychom mohli pomoci Jižnímu Sudánu dostat se tam, kde se potřebuje tato země dostat. Omlouvám se a nyní už má slovo Raymond. Děkuji, vaše excelence. Jestli dovolíte, ta čísla. 150 miliard dolarů ročně, které nám mizí z Afriky a zdůraznit to, že to je pouze takový konzervativní odhad. Toto číslo je založeno na datech, které máme u Světové banky a z Mezinárodního měnového fondu, které oznámili vlády. Čili není zde mnoho různých jiných strojů, například pašování zde není zahrnuto nebo pohyby hotovosti, nebo určité špatné stanovení cen a tak dále. Čili je to opravdu konzervativní odhad toto číslo. Ta skutečná částka bude mnohem větší, vyšší. A jestli dovolíte odpovědět na několik otázek. Kam, kam jdou tyto peníze? Primárně do západních ekonomik, do Evropy, Severní Ameriky. Není jednodušší se na to tímto způsobem podívat a odkryt to. Ne, ne, ne, není. Já, my na tom pracujeme každý den. Upřímně řečeno, to jsou data o tom outflow, o těch tocích, které plynou z Afriky, ty jsou lepší než data, která máme o tom, jak se tyto peníze dostávají, tyto toky dostávají do Evropy nebo Spojených států. To je mnohem obtížnější získat eh, informace o těchto vnitřních tocích. To znamená, to, kde končí tyto peníze, to zjištění není jednoduché. Zda, to, eh, zda jsou to bondy, nebo zlato, nebo cash, nebo jak to vypadá. Ne, v podstatě je to právě tím šp- schválně špatným stanovením cen u obchodování, podceňování, exportu importu, podhodnocování a nadhodnocování importu a tak dále. Může to probíhat i jiným způsobem, čili to jsou tyto obchodní praxe, které zaváží nejvíce. A jeden se o tom už zmínila. To je ten komerční komponent těchto nezákonných toků, který představuje největší částku celého tohoto problému, který je nejzávažnějším. Rádi bychom poděkovali Rádi bychom poděkovali při této příležitosti paní Sargentini za to, jak se ujala tohoto problému, pokud jde o to vlastnictví, beneficienty a tak dále, veřejné rejstříky. To je pro nás nejdůležitější krok správným směrem, tak aby Evropa, Evropská unie zajistila to, že tyto finanční prostředky budou opravdu omezeny. Dalším důležitým krokem v tomto procesu je další rozšíření dodova Frankového zákona vykazování eh, těch zdrojových společností a tak dále, tak abychom měli zprávy rozděleny podle jednotlivých zemí, podle jednotlivých korporací, podniků, to, co dělají ve světě. Čili to vlastnictví, beneficienti, dále je to reportování podle jednotlivých zemí. To podle našeho názoru by skutečně mohlo zásadním způsobem omezit tento problém. Děkuji. Vážený pane prezidente, rádi bychom poděkovali za vaše vystoupení, panu Bakerovi samozřejmě za jeho informace, paní Obongi a Dia za její informace, které nám poskytla na začátku této konference. Ještě by se někdo chtěl? Já, jestli dovolíte, to, že lidé vynášejí peníze eh, z Afriky, že je berou v Africe. Ano, dochází k tomu. My musíme najít nějaký nástroj, nějaký um, prostředek vysledovat, kde dochází k průsečníku těchto peněz, ať už jsou to problémy praní špinavých peněz. Musíme tomu prostě zamyslet, protože těch 50 miliard eh, dolarů ročně, to, že je to konzervativní odhad, to mě opravdu ještě více zneklidňuje. Hm? Není to nefér pouze k Africe, ale i k našim daňovým poplatníkům, protože my ano, my, samozřejmě ta oficiální rozvojová pomoc to jde z kapes našich daňových poplatníků a to je jaksi anulováno těmito nešvary, čili jde i o naši odpovědnost vůči našim daňovým poplatníkům, čili je to něco, co nám společně lezí, leží na srdci a právě proto bych vám ještě jednou rád poděkoval za tato slova. Vůbec jsem nevěděl, že to má takové obrovské rozměry. Vážená, vážený pane prezidente, vaše excelence, milí kolegové, kolegyně, děkujeme za tento úžasný briefing, děkujeme panu Brokovi za to, že je s námi za zahraniční výbor paní Lockefeller, která je zde za podvýbor pro lidská práva. Toto je nesmírně důležité téma pro náš výbor DV. Toto je asi třetí, čtvrtá událost, kterou jsme zorganizovali této problematika. Paní Čoli se tomu věnuje, naše předsedkyně rozsáhlým způsobem provedla opravdu takový soudní ehm, hodnocení v této oblasti. Některá čísla hovoří o 800 miliardách celosvětové. 800 miliard celosvětové. A já nepochybuji o tom, asi bych to neměl dát do záznamu, že my máme takový boom v nemovitostech v Londýně. Ceny rostou o 20% v některých částech Londýna. A zahraniční kapitál k nám plyne. Já nechci nějak zde nikoho pranýřová, může to být z Afriky, může to být z jiných zemí, ovšem jsem si jistý, že mnoho, mnoho, mnoho těchto peněz pochází z nezákonných toků. Je to problém pro nás, pro všechny. Je to i generační záležitost, musíme to všechno napravit protože když těch 400-500 miliard bychom dostali zpět do rozvojových zemí, tak to je v podstatě to je to, to co dáváme na oficiální rozvojovou pomoc, to je, to je zlomek. Tyto fondy, tyto prostředky by mohly opravdu lidem umožnit důstojný život, vymanit je z chudoby. To je fenomenální, to je obrovská výzva. Jsem nesmírně vděčný za veškerou práci, kterou v tomto ohledu odvádíte, vaše excelence. Okay. So, thank you very much. Sorry.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 velice dobré, eh, když víme, eh, kolik lidí navštěvuje školu, ale je třeba mít také podrobnější informace o typu a o kvalitě vzdělávání, abychom si udělali ucelený obrázek. Takže tyto eh, cíle po roce 2015 musí opírat o lidská práva, musí se stát úhelným kamenem pro nový rámec po roce 2015 a také bych chtěl upozornit na téma, o kterém se velice často eh, diskutovalo eh, v našem výboru a to je přístup k potravinám a přístup k základním lidským právům. Jsou eh, národní společnosti v Africe, protože jsme právě diskutovali o tomto kontextu, kontinentu. A e, je třeba e, posilovat biopaliva nebo e, zabezpečení potravin a v našem výboru máme také zprávu organizace FAO, která zdůrazňuje, že potřebujeme se zaměřovat na malou udržitelnou eh, formu eh, ekologického zemědělství, abychom také zachovali místní odrůdy osiv. A dále otázka eh, přístupu k zemědělské půdě pro místní obyvatelstvo tím se budeme zabývat a budeme eh, stále eh, klást důraz eh, na aspekt práv k zemědělské půdě a dále plánov, územní plánování také v souvislosti s různými katastrofami, dopady záplav je množství způsoben nedostatečným plánováním a je třeba eh, chránit eh, svobodný přístup k cestám a dále, co se tu objevuje jako velká výzva, je riziko nebo ohrožení, eh, které vyplývá z dohod o obchodě a investování ve všech politikách našeho výboru se eh, to musí objevovat. A my víme, že v současné době vedeme jednání o dvou obchodních dohodách a budou eh, následovat ještě další. Když hovoříme o investičních dohodách, tak co eh, bylo předmětem zjednodušení, eh, mechanismus investování, abychom zabránili nepřímému vyvlastnění majetku. A tady eh, není žádná pozitivní politika, která by eh, zajistila ochranu práv zaměstnanců, aby nedocházelo k nepřímému vyvlastňování majetku a docházelo k takovým eh, případům v některých zemích, které podepsaly takovouto dohodu. Je, využívá se někdy těchto, eh, zneužívá se někdy těchto dohod. My jsme také hovořili o eh, transparentnosti, o právním státu, Transparentností by se neměly zabývat jenom vlády. Tento cíl by měl eh, platit i nad tento rámec, měl by se týkat podnikání eh, aby eh, méně rozvinuté země byly méně skorumpované, aby prostředky neplynuly do daňových rájů nebo do Švýcarska, ale současné praktiky, eh, které vycházejí mnohdy z podnětu nadnárodních společností, evropských podniků, proto eh, potřebujeme eh, zprávy, které budou naprosto transparentní, abychom mohli bojovat proti těmto jevům, proti praní špinavých peněz a korupci. Ještě eh, jsem nehovořil o pohled do eh, rozvoje, jak je důležité 7 eh, desetin procenta, včetně 15 a eventuálně 0,20 procenta, což je věnováno specificky nejméně rozvinutým zemím. A opět je třeba si uvědomit, že soukromý sektor a finanční sektor také přispívá. O tom jsme v tomto parlamentu již mnohokrát diskutovali eh, tyto příspěvky mohou plynout také z daně z finančních transakcí. Dále je nutné se zmínit o tom, že dochází ke změnám klimatu a Eh, toto téma se stává stále více hnací silou a eh, také nám brání v dosahování eh, cílu tisíciletí. A to sahá nad rámec skutečnosti, že e, e, existují uprchlíci před klimatickými změnami. E, vede to k tomu, že některé země nejsou schopny dobře fungovat a poskytovat služby. Bude to realita, kterou se budeme muset stále více zabývat. Proto je třeba se zaměřit na obyvatelstvo, které je nejchudší a marginalizované na celém světě. A jistě e, nejvíce těch extrémně e, chudých žije v Indii, v subsaharské Africe, Eh, musíme se tedy zaměřit na eh, nejvíce marginalizované obyvatelstvo na celém eh, světě a zejména v těch velice slabých státech. A to také znamená, že je třeba přijmout opatření, abychom čelili klimatickým změnám Eh, musíme plnit ten eh, cíl snížení o 50% a 95% snížení emisí do roku 2050. vědci tvrdí, že eh, to bude možné, že tu je šance, že se globální oteplování sníží na méně než 2 stupně Celsia. Závěrem bych chtěl říct, že zpráva obsahuje ještě mnohem více témat. Pozměňovací návrhy spadají na 14. února, na Den svatého Valentína. A tak bude tedy příležitost se projevit protože pro tyto země eh, bude splnění cílů milénia znamenat opravdu obrovskou změnu. Děkuji, máme velmi, velmi málo času, ale máme tu zástupce IIS a také komise, takže žádám nejprve zástupce vnější služby, aby krátce se vyjádřila k zasedání valného schromáždění OSN a pak dáme slovo zástupci komise. Neznám jeho jméno. Děkuji. Chci poděkovat parlamentu za to, že včas začal pracovat na této věci. My, se, my zítra začneme pracovat na této věci s členskými státy a s radou, takže je to opravdu vhodná doba. My vítáme návrh tohoto stanoviska a jeho zaměření, protože ta Agenda po roce 2015 je jedním z hlavních témat tohoto zasedání válného schromáždění i toho příštího. Loni jsme přijali závěry rady na půdě pracovní skupiny, kde já jsem předsedala, a zaměřili jsme se na to, abychom e, zajistili naplnění těchto cílů alespoň u těch nejméně vyvinutých zemí, ale také jsme pracovali na dalších jiných zdrojích financování, které jsou k dispozici. Pokud jde o tu, eh, ten rozvojový program po roce 2015, eh, tam je, myslím, ve stanovisku velmi dobře rozpracováno stanovisko Evropské unie. My se chceme uh, Eh, zaměřit především na nástroje, které jsou relevantní pro prosazování tohoto programu a ty jsou evidentně různé pro různé země. Je třeba také ošetřit mezery, které existují v cílích milenia. Je třeba uvědomit si, že některé země prostě nenaplní cíle milénia. A to všechno je třeba zapracovat do tohoto rámce snižování chudoby, odstraňování chudoby a trvale udržitelného rozvoje. Také Chceme přispět k prevenci konfliktu, k budování mírové stabilní společnosti, problematiku dobré zprávy, přispět k zlepšení situace v problematice dobré zprávy, transparentnosti vlády, zákony a pořádku, dodržování lidských práv a tak dále. A samozřejmě je to také genderová problematika, ta je velmi důležitá, rovnost pohlaví, posilování postavení žen a dodržování všech práv, které mají eh, dívky a ženy dnes. To je tedy vše. V podstatě jste upozornil na priority příštího zasedání valného schromáždění OSN. Děkuji. Zástupce komise? Ne, není tu. A to je tedy vše. Připomínám, že lhůta pro Chce vám připomenout, že lůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 13. února v 5 hodin a hlasovat se bude 3. března. Ještě něco k bodu různé? Ne, teď už zřejmě hovořím jen sám k sobě, takže já vám děkuji za vaše práci, děkuji tlumočníkům a příště se sejdeme pondělí 3. března ve 3 odpoledne. Děkuji.